vám. Děkujeme panu komisaři, tímto je rozprava uzavřena a také eh, toto zasedání. A pokračovat se bude zítra od 9 eh, hodin. Dobrou noc.